hospodářské věci a pro rozpočet. Já také vítám kolegu Žána Artví a vítám oba kandidáty, kteří byli zvoleni na místo ředitele a zástupkyně ředitele EFSI Wilhelma Molterera a eh, Ilianu Canovou. Vítejte v Evropském parlamentu. Jak eh, víte, článek 7 6 nařízení OFC eh, vyžaduje otevřený a transparentní proces eh, volby. Eh, řídící výbor by měl vybrat kandidáty na obě funkce, tedy na ředitele a zástupce ředitele a parlament a rada by měli včas uzavřít tento eh, proces eh, výběru a zvážit eh, všechny požadavky důvěrného charakteru, takže řídící výbor vybral Wilhelma Molterera a Iljanu Canovou na obě dvě funkce a my bychom společně zástupci obou výborů měli uspořádat toto slyšení a posléze eh, zvolení obou kandidátů a jejich jmenování. Jak víte, začneme úvodním představením je to tedy slyšení s Wilhelmem Molterarem, ten nás seznámí se svými úvodními slovy, bude mít na to pět minut a potom budou mít zpravodajové a stínoví zpravodajové příležitost mu položit otázky. Je to samozřejmě důležitý krok, protože parlament také přispěl a opravdu se velice angažoval, aby eh, bylo nařízení o EFSI rychle implementováno. Také se domnívám, že parlament přispěl k zlepšení kvality tohoto nařízení, aby se sepsi stal opravdu nástroj, který zajistí dodatečné investice v celé Evropě. Nyní se nacházíme ve fázi provádění, implementace a zapotřebí je mít silný tým, aby tento nástroj EFSI měl dostatečné kapacity, aby mohl usilovat o ty ambiciozní cíle. Já se domnívám, že můžeme začít, sice ještě kolegové přicházejí a s jim dáme čas, aby měli příležitost si vás poslechnout. Ale jinak se domnívám, že můžeme začít. Pane Molterere, vítejte na půdě Evropského parlamentu a máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. V prvé řadě vám přeji hezký večer. Těší mě, že tu opět mohu být a jsem rád, že jsem jmenován eh, do pozice ředitele EFSI. Dovolte bych vám eh, něco říci o sobě. Několik let jsem působil v politice jako ministr pro zemědělství, životní prostředí, ochranu vody. Eh, působil jsem jako zástupce kancléře během finanční krize a od roku 2011 do současnosti jsem působil jako jeden z místopředsedů Evropské investiční banky a také jsem se zabýval výzvami ekonomické krize. Tyto výzvy jsou stále ještě reálné a jsou obrovské. V prvé řadě je třeba zajistit zaměstnanost pro evropské občany. E, krize dopadla zejména na mladé lidi. Dále potřebujeme posílit udržitelný eh, růst eh, a eh, jeho perspektivy a dále je třeba posílit evropskou ekonomiku, podniky a za čtvrté je třeba uzavřít nedostatky v investicích, které jsou ještě obrovské oproti roku 2007 potřebujeme komplexní odpovědi na dopady krize plán investic je tedy komplexní odpovědí na výzvy krize. Dámy a pánové, je to investiční plán, který se opírá o tři pilíře a všechny jsou vzájemně propojené a všechny tři jsou stejně důležité. Za prvé chceme vytvořit prostředí v příhodné pro investování na evropské úrovni, abychom eh, dokončili jednotný trh v oblasti energií a jinde a chceme odstraňovat překážky v investicích. Za druhé chceme podpořit investice eh, ve skutečné ekonomice, to znamená, že musíme zajistit lepší podporu eh, poradenství a tak ke součinnosti s komisí. Dále chceme mobilizovat eh, investice prostřednictvím tohoto fondu pro strategické investice to eh, má být úkolem EFSI a Evropské investiční banky. Eh, je to zásadní nástroj za současné situace na trhu. Proč nemáme na trhu žádný problém s likviditou? Likvidita je na trhu. V čem spočívají problémy? Jednak v tom, že eh, je tu omezená kapacita eh, bank eh, veřejných investic a eh, trh není dostatečně rozvinut. EFSI má zajistit tu slavnou záruku 21 bilion, miliard, aby posílil rizikové eh, kapacity, aby docházelo k investicím, co je eh, klíčovým eh, problémem. A vy jste dosáhli jednání o nařízení o EFSI. 21 miliard je věnováno pro dvě oblasti. Na podporu malých a středních podniků je to tedy ta záruka 5 miliard a EFSI je stále páteří evropské ekonomiky a za druhé eh, máme eh, pilíř infrastruktury a inovací a, eh, a to za podpory 16 miliard. To poskytne EIB. Je třeba, abychom dalších 350 miliard v nadcházejících třech letech podpořili pobítkami. To je tedy jasné vodítko, jasné pokyny. A my myslím, že eh, toho bylo jasně dosaženo. Chtěl bych zdůraznit článek 5, eh, který obsahuje jasné a tvrdé podmínky, co myslíme tou adic racionalitou. A potom také článek 6 kritéria způsobilosti, co je tedy e, nutné k adicionalitě a také článek 9, ten jasně definuje obecné cíle činnosti EFSI, cíle odvětví a potom také článek 10 e, dává jasný obraz e, o tom, jaké jsou vhodné nástroje, aby to všechno prakticky fungovalo. Toto nařízení skýtá nové příležitosti a nové příležitosti prostřednictvím spolupráce spolupráce s národními bankami, národními institucemi a platformami pro investování a také podporuje přeshraniční projekty. To je eh, ta pravá substance, když jde o rozvoj infrastruktury. A eh, také působí jako orientace eh, pro eh, investiční výbor a to je řídící orgán, který eh, posuzuje platnost záruk pro jednotlivé projekty. Tuto orientaci eh, prostřednictvím srovnávání scoreboardu a investičních politik. Chceme vytvořit systém podávání zpráv jak komisi, tak i parlamentu, to je klíčové. Chceme vytvořit, jak jsem již řekl, na začátku je to velice důležité evropské poradenství, takový eh, portál eh, v Evropské komisi. Toto nařízení o EFSI skýtá jasné pokyn, jasnou orientaci pro eh, výkonného ředitele. Ředitel je samozřejmě zodpovědný za každodenní činnost EFSI, ředitel je zodpovědný za řízení, za přípravu a rozhodování v investičním výboru. Ředitel je také odpovědný za co nejlepší přípravu zpráv, eh, všech nutných zpráv a ředitel je rovněž zodpovědný za co nejlepší vztahy eh, s pracovníky EIB, ale i samozřejmě eh, s národními bankami a různými institucemi a poradenskými orgány. Jde tedy o koordinaci s útvary, investičního eh, útvaru a projektového útvaru EIB. Je třeba také identifikovat spolu s EIB efektivní pracovní podmínky eh, při spolupráci s růz, při různých přeshraničních projektech i s národními orgány a dále je třeba nutné eh, podporovat rozvoj nových produktů, kromě těch stávajících například kapitálových, rizikových eh, eh, kapitálových produktů EIB. Dále je důležité eh, podporovat spolu s komisí i s EIB činnost EFSI, aby byla známá na trhu, aby působila i pro eh, veřejné i pro soukromé eh, investory. Je třeba vytvořit linii podávání zpráv od samého začátku, co nejlepší systém a musíme být v kontaktu s hlavními zúčastněnými stranami a eh, jednou z nich je samozřejmě Evropský parlament. Závěrem bych chtěl říci, že ekonomická situace v Evropě se musí naléhavě zlepšit. Je to v zájmu evropských občanů, aby to udělali co nejdříve a jak to bude v jejich silách. Vsi není eh, zázračným lékem, ale opírá se o tři investiční plány pro Evropu. Aby to bylo úspěšné, to je mým cílem, mým úkolem a já jsem také pevně přesvědčen o tom, že je to jeden z klíčových prvků, jak můžeme posílit Evropskou unii, evropský eh, způsob uvažování. A eh, chtěl bych eh, požádat vás, Evropský parlament, abychom pokračovali v té diskuzi a abyste nás podpořili, aby EFSI opravdu dobře fungoval. Chtěli bychom být úspěšní. Děkuji. A nyní Dostane slovo Jose Manuel Fernández. První otázka na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Chci vás pozdravit, chci pozdravit předsedu rozpočtového výboru, před, zpravodaje Bulmana, všechny kolegy a kandidáta na funkci výkonného ředitele, pana Molterera. Pane Molterere, byl jste eh, členem Rady guvernérů EIB a to vám dává významné zkušenosti, které vám budou užitečné pro strategické investice, pro Evropský fond strategických investic. Ale tato blízkost by mohla vadit v konceptu adicionality, přičemž parlament si přeje, aby EFSI nepostupovala stejně jako ostatní. Tedy jak v případě vaší funkce zaručíte nezávislost, zcela naprostou operační nezávislost EFSI. Děkuji. Děkuji, pane Molterere. Za prvé, nařízení je úplně jasné v tomto směru. Jediná povinnost výkona ředitele je zajistit, aby EFSI fungoval. A v duchu nařízení. Tečka. Investiční výbor je složen z osmi nezávislých členů a investiční výbor je jediným řídícím orgánem, který rozhoduje o validaci záruk. A za třetí si myslím, že zapojení v míře možné národních rozvojových bank a soukromého kapitálu dá ten nový impuls, který je nezbytný, kromě toho, co už existuje. Ale abychom postupovali stejně jako v minulosti, nestačí. Adicionalita je koncept, který je eh, zaměřen na rizikovější profil portfolia EIB. Třeba, aby ten kapitál byl zapojen do investic a musíme mít taky tu poradní složku, kromě toho. A je tu čtvrtá složka, jak už jsem řekl v úvodu, rozvoj nových produktů, zejména kapitálových produktů. Ale já jsem skutečně zcela podřízen nařízení. Udo Bulman. Uh, Pane Molterere, dnes ráno jsem se setkal s někdejším uh, prezidentem EIB, s panem Majštetem, když jsme při panelové diskusi uh, diskutovali o cílech nařízení EFSI a on řekl poté, co sledoval, co se odehrávalo, zejména co udělal Evropský parlament s návrhem komise, řekl, že má mnohem více důvěry než dříve. Původní plán, který předložila komise, doznal opravdu velmi mnoho změn. Sám jste se zmiňoval o kritériích způsobilosti, eh, kritéria investování, scoreboard, Podařilo se dosáhnout celé řady věcí. Já bych to řekl takto, proti váhavosti, i když opozice na jedné straně EIB a na druhé straně komise, sice to nebyla vždy stejná váhavost a stejná opozice, eh, se museli překonat. Pracovníci EIB mají tendenci eh, vidět v EFSI spíše nový nástroj, který bude působit uvnitř e IB. Jak chcete vy s veškerým respektem, co jste dělal, co jste dosáhl v EIB, jak se chcete jakožto zástupce staré mašinerie nás přesvědčit, že chcete do toho nového nástroje vnést nového ducha. E, to je nejroz, pro mě rozhodující otázka. V prvé řadě není to e, překvapení pro vás. Vy jste zkušený poslanec, že při jednání narážíte na překážky. To je pro poslance e, normální a já to mohu potvrdit. Dosáhli jste mnohého, pokud porovnáte původní návrh nařízení s konečným výsledkem výsledkem, eh, tak se podařilo mnohého dosáhnout. Zmiňoval jsem spoustu pozitivních věcí, eh, ty, eh, ty politické pokyny, scoreboard a další, a, nebo to, co jste doplnili ohledně podávání zpráv. To je součást transparentnosti, také součást úlohy Evropského parlamentu. Eh, jakožto eh, základního nositele demokracie. Já jsem nebyl členem personálu EIB. Já jsem byl zvolen do řízení banky na čtyřleté období a jakožto eh, člen řídícího výboru jsem získal dost dojmů o tom, co je třeba změnit. Já myslím, že FC je nástroj, který kromě klasické činnosti EIB, která je nadále důležitá, eh, se zaměří na nové výzvy a eh, vy budete strážci, jakož jakožto poslanci eh, toho, že se opravdu bude uplatňovat eh, ten duch EFSI. Eh, Jistě nařízení konstatuje jasně, že ředitel je odpovědný za EFSI. A tečka. Investiční výbor a experti, kteří v něm budou působit, budou respektovat, co stojí v nařízení. Například, co je uvedeno ve scoreboardu a v těch politických pokynech. A bude čas tedy na následné kroky. Dobře, děkuji. A nyní stínový pravodajové za oba dva výbory, za EPP od Marka Raz. Pane předsedo, vážený pane Molterere, jsou, jsou zde stále otázky, které jsou stále stejné. Nechceme žádný EFSI, který by vlastně byl pouze takovým bankomatem. Je zde otázka nezávislosti a na druhé straně otázka zaručené adicionality, která je důležitá. Já se vás ještě jednou ptám, jaké kroky jakožto ředitel EFSI budete prosazovat tak, aby ta avizovaná adicionalita byla zaručená a aby vlastně se e, zamezil ten takzvaný business as usual. Za druhé, jaké politicko-ekonomické a regulatorní výzvy vidíte v prvním roce EFSI a jaké strate, jakou strategii plánujete, abyste jim čelil? A za třetí, pro ty peníze pro EFSI projekty jsou z, z, z velké části z privátního sektoru. Jakožto generální ředitel, jak budete zajišťovat, aby ty projekty byly spravedlivě rozděleny mezi všechny členské státy, aby se nesoustředovaly pouze na několik málo, ke kterým by potom takto přicházely soukromé peníze. První otázka je zcela jasná om, omlouvám se, je to moje chyba. Questions and a single answer for že nejprve otázky a potom odpovědi za eh, jednotlivé politické skupiny. Já vám velice děkuji, pane eh, předsedo. Eh, dvě krátké připomínky. Za prvé, pane Molterere, jak chcete eh, zabránit nevyvážené eh, geografického rozdělení, když eh, většinu způsobilých projektů předloží malý počet členských států z určitého regionu Evropy a samozřejmě musíte zohlednit finanční trhy s kdy jsou také omezené zkušenosti eh, práce s finančními nástroji a za druhé je to spolupráce s národními a zejména regionálními orgány, eh, kterým je třeba zajistit široký přístup eh, přístup pro příjemce. Takže obecně vy, jakožto ředitel, chcete usilovat o cíl, že usnadníte rozhodování spolu výborem, nebo se chcete aktivně zapojit? Protože výbor bude činit eh, rozhodnutí prostou většinou. Jak víte, děkuji. Prosím. Nejprve na otázku pana Karase. Pro mě je to klíčová otázka. EFSI má zajistit tuto adicionalitu, jak je to popsáno v nařízení v kombinaci se způsobilostí a tak je to definováno i v nařízení. Bude řešit pochybení na trhu, je to uvedeno v nařízení a za druhé umožňovat investice, které bez EFSI nebudou možné abychom zajistili vyšší rizikový profil ve srovnání se současným rizikovým profilem EIB, mobilizovat soukromý kapitál a zajistit technicky a ekonomicky životaschopné projekty. To jsou kritéria, která jsou slavná pro slavný, důležitá pro slavný scoreboard, který jste dojednali a to bude řešit ten investiční výbor. A abych to řekl jasně, abychom dosáhli dosáhli eh, multiplikačního efektu, to je také součást veřejné diskuze, tak je jasné, že tato kritéria budou nutná, jinak bude těžké eh, dosáhnout toho multiplikátoru. Proto chceme dosáhnout tohoto cíle. Dále, co je klíčové pro první eh, roky. Rozvoj projektu, rozvoj projektu, rozvoj projektu, protože co se eh, v prvé eh, polovině působení FSI nezajistí, to bude velice těžké v tom druhém období, tedy jenom rozvoj projektu. A za třetí, na základě podmínek pro regionální rozdělení, myslím, že v pokynech je to jasně dáno. Musíme se vyvarovat koncentrace na určitá odvětví a na určité země. To je naprosto jasné. EFSI není strategie, eh, kdy to znamená, že jedna strana získá vše. Musíme být nesmírně flexibilní. Uvedu příklad. Budete mít čtyři země eh, s podpůrnými eh, vnitrostátními bankami a také s celou řadu institucí budou mít zájem o platformy eh, veřejného soukromého partnerství eh, pro přeshraniční projekty a musíme být flexibilní. Potřebujeme mít jiný eh, trh, který se liší od země k zemí. To je ta odpověď. Regionální rozdělení musí zajistit ten investiční hub. To je velice důležité, zejména pro ty země, které by s tím mohly mít problémy. To středisko, ten hub záhy podpoří Memorandum of Understanding eh, se svými protěžky v členských státech a jistě usnadní eh, ta témata k eh, investování to eh, já eh, se jenom proaktivně zajistím, aby to bylo uskutečněno. Prosím, máte minutu a půl na otázku a také stejnou dobu na odpověď, protože máme dvě slyšení, měli bychom málo času. Eider Gertesaba. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Molterere. Já bych měla dvě velice konkrétní otázky. Hovořil jste o nezávislosti ve svém přívěz, příspěvku toho eh, investičního výboru pro ta rozhodnutí, která budete muset přijímat. A já bych chtěla vědět, jak vy sám plánujete vaše vztahy s tím výborem eh, investičním, aby bylo zaručeno, že nedojde k určité izolaci nebo že nebudou třeba odvětví, která nebudou pokryta. Za druhé, řekli jste, že vaším cílem je, aby fond fungoval, že to je váš hlavní cíl a abychom dosáhli ty stanovené cíle. Jeden z velkých problémů, které, na kterým čelí mnoho podniků, podniků, které se účastní ty podniky. Já si myslím, že pro vás to není eh, žádné překvapení, jakým způsobem vy byste mohl umožnit, aby, zamě, aby podniky ve všech zemích mohly snadno, mít snadný přístup k těmto fondům. Elisa Ferreira. Děkuji za to, že jste tu s námi. Vy jste uvedl, že Evropský parlament by byl jedním z hlídacích psů pro vás, ale nám se zatím nepodařilo dospět z EIB k in, meziinstitucionální dohodě. Takže to vyvolává otázku, jak byste, pokud byste byl potvrzen, vlastně zajistil do, dokončení, dotažení do konce této dohody, podobně jako to existuje o fondu, u systému záchrany bank v krizových situacích. A pokud je tu ta možnost stát se hlídacím psem u EFSI, ta meziinstitucionální dohoda v bodu 6 textu je uvedeno, že Evropský parlament a Rada budou řádně informováni včas o všech fázích eh, výběrového řízení pro tuto funkci a vy jste byl součástí vedení já, je mi líto, že musím být tak otevřená, ale pokud, pokud tu není jasný střed zájmu, kdy někdo z vedení navrhne jednoho kandidáta, se kterým nyní máme co dočinění. A za třetí bych se chtěla zeptat, eh, také eh, ve stanovách EIB je protokol 38 o územní a ekonomické soudržnosti. Pochybuji, že EIB splnila svůj mandát. Jak by se situace změnila, pokud jde o podobný mandát, který byste dostal pro tuto práci? Děkuji. Děkuji, pan Molterer. Za prvé, nařízení jasně uvádí, že řídící, výkonný ředitel předsedá investičnímu výboru, a to také uvedeno v nařízení, má právo hlasovat investičním výboru a eh, ředitel a zástupce výkonného ředitele eh, stanovují program jednání investičního výboru. Tady nejde o odkládání eh, rozhodnutí, ale vlastně přispění tomu rozhodovacímu procesu. Jak přistupovat k EFSI? Je tu několik možností postupovat skrze EIB, postupovat skrze Národní eh, podporné banky a ta investiční, ten investiční hub je právě místem, kde dochází eh, k kontaktům s EFSI, to vím od kolegů. A samozřejmě, to už, co už jsem řekl, je tu také ta funkce podpůrná, tedy prosazování toho fondu, abychom informovali v bankovní sektoru o těchto možnostech a příležitostech co se týče dohod, tak probíhá jednání s parlamentem a EIB o dohodě o důvěrnosti, která je nezbytná podle pravidel. Já nejsem součástí těchto vyjednávání, ale vím, že ta jednání stále probíhají. Abych vysvětlil, byl jsem součástí vedení banky až do konce srpna. Když byla ta funkce zveřejněna okamžitě, jsem položil otázku našemu etickému a právnímu výboru, co musím udělat, pokud budu kandidovat na tu funkci. A přesně jsem splnil veškeré požadavky etického výboru EIB. Takže od podání kandidatury jsem se nepodělal na žádném rozhodování. Odstoupil jsem ze všech rozhodnutí, EIB. To je úplně jasné. Za třetí, EIB řeší celou řadu úkolů a mandátů v oblasti e, půjčování mimo Evropskou unii. E SFF také vychází z podobné skutečnosti. A to není nic nového pro EIB v rámci EFSI. Je to další mandát, další úkol, není to nic nového, je to jenom prostě něco navíc a není to v rozporu se soudržností. EFSA je doplňkem politiky soudržnosti. Děkuji, ale není za EKR. Pan Ashcroft tu není. Má tu EKR nějakého řečníka? Není to samozřejmě povinnost. Dobře, takže Alde, Nils Torvalds. Není tu pan Tremosaj Balsels. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Dvě otázky za minutu. V jednáních o FC jsme měli dvě priority. Jednou z nich bylo, že se nám podařilo dosáhnout toho, že evropská analýza nákladu a přínosů existuje a některé členské státy obhajovaly přístup business as usual. A pokud jde o národní analýzu nákladu a výdajů, nákladu a, a přínosu, tak eh, tady nebyla skutečně snaha eh, o dosažení co nejlepší hodnoty v těch projektech. Tak jak odolávat těmto tlakům z členských států? A za druhé, také se nám podařilo v konečném znění dát eh, přednost evropským sítím investičním projektům, které se týkají energetiky a dopravy. A to přišlo do parlamentu v posledních pěti letech. A některé členské státy také mm, nespěchají s, s investicemi a se spolufinancováním do těchto projektů. Co uděláte, pokud budete mít tedy rozhodnou roli, abyste mohl vlastně podpořit tyto projekty. Pan Dupré chce také promluvit, jak jsem pochopil. Děkuji, předsedo. Já se obracím na kandidáta. Já jsem si s velkým zájmem přečetl jeho životopis, tedy ten životopis, který nám byl předán. A na základě to, té četby dvě poznámky. Byl jste mužem jedné profese. Vy jste 35 let jste se zabýval zemědělstvím. Vy jste byl mužem jedné profese. Pak se dívám dál. Před 12 lety jste byl mužem jedné strany. Takže kdybych o vás nic nevěděl a byl bych běžným občanem, tak bych si kladl otázku, vy jste byl mužem jedné profese a jedné politické strany. Jaké záruky mi poskytne, abych mohl věřit, že bude dělat to, co se předpokládá ve stanovách? A tady mám konkrétní operativní otázku. Uvedeno v článku 7 odstavec 9, že prezident musí dbát to, aby investiční výbor rozhodoval se nezávisle. Také se předpokládá, že organizační uspořádání musí být zachováno, aby se zajistila operační nezávislost investičního výboru. Můžete mi říci, jak chcete za, zajistit tuto operační nezávislost? Děkuji. Pane Molterere. Za prvé, tato evropská analýza nákladů a přínosu je základním prvkem vedle výsledkové tabule, tedy scoreboardu. A investiční výbor se bude řídit tímto pro své rozhodování. A já zopakuji. Investiční výbor je složen z osmi nezávislých členů. Nejsou to členské státy, které by je jmenovaly. Řídící výbor vybírá investiční, členy investičního výboru na základě jasného sdělení, jasné formulace v nařízení. A já jsem si opravdu jist, že členové investičního výboru vědí přesně, na čem záleží a to je ta evropská perspektiva, kterou jste správně zmínil. Za druhé, síť a infrastruktura. To jsou klíčové otázky pro FSI. A co slyším z trhu, je, že je tu skutečně poptávka po energetických sítích, je tu velká poptávka po klasické infrastruktuře a je tu také poptávka po takzvané nové infrastruktuře, broadbandová iniciativa a podobně. A také přeshraniční iniciativa. Místo předseda komise Katajnen eh, kontaktoval členské státy na toto téma. Takže to jsou prvky, které považuji za klíčová odvětví. Za druhé, ano, přicházím ze zemědělství a jsem na to pišný byl jsem vzdělán jako odborník a také jsem byl ministrem zemědělství, ale to neznamená, že odpovídáte pouze za zemědělce. Já vím, že i poslanci, i rakouští poslanci přesně měli tato doporučení. Odpovídáte za celou zemi a za občany. Tečka. Zemědělství je součástí ekonomiky a zůstává součástí ekonomiky. A mé zkušenosti v posledních letech v EIB upřímně vzato byly, že jsou oblasti, kde na politice záleží. Ale také existují oblasti, kde na politice vůbec nezáleží a EFSAI patří k nim. Je to skutečně podstata, která je zde důležitá, na které záleží. Já nic neskrývám. Ano, mám politické pozadí, ano, mám ekonomické, zemědělské pozadí. Ano, působil jsem v politické straně. A teď mám jinou odpovědnost ve svém životě. Uzavřel jsem jednu kapitolu a otevřel jsem novou. A to by měl mít možnost udělat i politik. A pak tu byla otázka na EIB, na ten článek 7 odstavec 9. Já se k tomu vrátím. Ve svých závěrečných poznámkách se k tomu můžete vrátit. A není za GUE. Kdo bude první? Fabio De Masi. Dobrý večer, pane Moltarare. Co? Naznačil jste před několika lety že vidíte zásadní roli, aby se určité investice realizovaly prostřednictvím soukromo-veřejného partnerství. I vzhledem k té situaci veřejných financí v některých členských státech se některé investice takto realizovaly. Například německý spolkový účetní e, dvůr v podstatě řekl, že je to velice často pro daňové poplatníky nesmírně drahé, když musí zajistit návratnost investice, což by jinak nutné nebylo. Jak se na to díváte? Za druhé bych se chtěla zeptat na ty projekty, které již byly zahájeny Eh, ani jsme ještě neukončili trialog, eh, týkalo se to eh, výstavby, jak se díváte na úroveň započatých investic. Je to na správné cestě a je možné, že zamítnete některé projekty nebo se domnívají členské státy nahradí investice, které bez tak plánovaly eh, investicemi prostřednictvím fondů? Děkuji. Nevidím, že by se ještě někdo za GUE hlásil o slovo. Můžete tedy přímo začít odpovídat. Co se týče PPP, je tu jedna možnost jak financovat investice prostřednictvím strukturovaného financování. Veřejno-soukromé partnerství je takovou možností, ale já bych o tom nechtěl diskutovat z černobílého pohledu. Některé projekty EPP fungovaly dobře, některé nefungovaly. A já mám takovýto přístup. Co je lepší řešení? Pokud chcete, aby EFSI opravdu fungoval, to znamená, aby přitáhl soukromý kapitál, je třeba využít modelu PPP, protože je to model k využití soukromého kapitálu a zejména v Německu. Eh, byl jsem také odpovědný za obchodní vztahy s eh, Německem eh, spolkový účetní dvůr Eh, o tom hovořil, že je to jedna možnost, ale je to otázka, která ta obce, varianta je lepší. Pokud je PPP lepší než jiné formy, eh, dobře, eh, pokud ne, tak jiné formy. A, já jsem měl informace, že se investice rozjíždějí, jistě to bylo formálně zahájeno. Komise validovala záruky a EFSI eh, podporuje projekty, například energie, skladování, účinnost, e, energetická, sociální bydlení, to je zajímavé. Má to také určité dopady z dlouhodobého hlediska při řešení uprchlické krize. Jenom abyste si představili, co e, bychom mohli uvést jako dobrý příklad. Jak jsem již řekl, když jsem odpovídal od Maru Karasovi, já si myslím, že je to klíč, jak pokračovat v úsilí při přípravě projektu, protože to je ještě jeden z bodů, který je třeba propracovat eh, veřejné a soukromé projekty. Ten seznam projektů za rok 2014 sloužil jako indikace, ale také jasně ukázal, eh, které body ještě pokulhávají, co se týče soukromého i veřejného financování. Děkuji. Ernest Maragal za zelené, ne? Děkuji, pane předsedo, pane doktore Moltere. Já jsem před létem měla příležitost v rámci výboru pro regionální vývoj už vám položit otázky, co se týká zajištění sociálních investic v rámci EFSI a také ohledně kvality propojení cílů, například z cíly Evropy 2020. Vy jste odpověděl trošku vyhýbavě, možná byste mohl dnes být konkrétnější na základě tedy vaší kandidatury eh, na funkci generálního ředitele FC, jak zajistíte nebo jak vaše funkce se bude přispívat k tomu, aby bylo zajištěno to, že ty plánované investice v Evropě 2020 eh, se nebudou vzdalovat od těch cílů a budou podporovat cíle klimat, boje proti klimatickým změnám, co se týká například a jak zajistíte případně aktivně budete přispívat k tomu, aby také teritoriální soudržnost v Evropě byla podpořena investicemi, zejména na pozadí studie Mezinárodní organizace práce, která vlastně, z které jasně vyplývá, že FC vlastně by měl mít maximální účinek tam, kde vlastně se bude investovat do boje proti chudobě, nezaměstnanosti a tak dále a podporovat opatření pro podporu pracovních míst, takže toto souvisí s těmi podmínkami a jak zajistíte nebo aktivně budete přispívat k tomu, aby ty projekty se skutečně byly zapojovaly sociální aspekt a aspekt životního prostředí. Děkuji. Děkuji, Pás Eikert. Ano, děkuji, pane Molterere. Děkuji vám za vaše úvodní vystoupení. EFSI je jednou z velkých priorit pro zlepšení investiční situace pro Evropský parlament a víte, že parlament byl někdy kritický, co se týče transparentnosti a odpovědnosti EIB, proto pokládáme za velice důležité, aby jak transparentnost, tak i e, e, odpovědnost se zlepšily. A já vám uvedu dva konkrétní příklady, kdy byl parlament velice e, kritický vůči EIB. To byl projekt Castor, to bylo eh, skládování plynu ve Španělsku a Passante di Mestre, to byl projekt v Itálii. Parlament byl velice kritický ke zprávě, ale EIB na to nikdy neodpověděla. Proto mám otázku na vás. Jak EFSI bude eh, řešit tyto otázky lépe, když se tím bude parlament zabývat, anebo možná spíše otázka, domníváte se, že by byly takovéto projekty sponzorovány z prostředku EFSI? Jaké tu budou rozdíly mezi EIB a EFSI? Děkuji. Pane Molterere, prvé řadě Toto nařízení dává odpověď i na vaše otázky, co se týče těch odvětví. Sociální infrastruktura je jistě součástí těch způsobilých eh, odvětví. Sociální bytová výstavba, vzdělávání, eh, školící opatření, to je nesmírně důležité. Sociální infrastruktura tedy bude součástí eh, projektů podporovaných EFSI a Jaká jsou tedy kritérie? A já mohu opakovat jenom, co jsem řekl. Podívejte se, čeho jste dosáhli při vyjednávání o scoreboardu. Scoreboard není jenom klasický jaká technická možnost projektu. Scoreboard se týká i cílů evropské politiky, týká se sociálních dopadů projektu. Scoreboard eh, jasně ukazuje, dává jasné eh, pokyny pro investiční výbor a scoreboard pokrývá ekonomické, technické otázky, ale i otázky, jako jste se o nich právě zmiňovali. Já si myslím, že scoreboard je velkou výzvou, ale dává jasnou orientaci. Aspekt soudržnosti, o tom jsem již hovořil. Budeme podporovat eh, různé projekty v různých regionech, v různých zemích a naší povinností je eh, nedopustit soustředění na některé země. A eh, bude tu jedno řešení pro všechny, když tu budou eh, různé potřeby, například ve srovnání s Finskem, nebo i pro odvětví je to různé, například kapitálové trhy. Budete mít země, kde neexistují kapitálové trhy, katalytické jaká eh, role EFSI může být velice důležitá, nebo jsou země, kde jsou eh, podpůrné eh, národní vnitrostátní banky, v jiných se zase vytvářejí. A co se týče transparentnosti nařízení, konstatuje také jasně, že se vytvoří na jedné straně systém podávání zpráv a instituce musí konkurovat konkrétně odpovídat a za EFSI eh, ředitel eh, odpovídá na otázky Evropského parlamentu. To je pro mě naprosto jasné. To budu muset dělat, nebude to jenom eh, má povinnost, je to normální způsob kooperace s důležitými evropskými institucemi, jako je v každém případě Evropský parlament. Co se týče otázky, eh, zda eh, je tu už nějaká odpověď na ten projekt Castor, to nevím, ale eh, ten projekt mi je znám. Pokud znáte nějaký takový projekt EFSI, tak potom tedy ředitel na to bude muset odpovědět. Děkuji za FTT. Marko Zany. Děkuji. Já bych se rád vrátil k otázce té adicionality, eh, která je velice důležitá. Ostatně je to velice jasně uvedeno v tom nařízení a bude velice důležité, aby generální ředitel, ale také investiční výbor, aby zaručovali tuto adicionalitu. Viděl jsem, že v posledních týdnech a měsících eh, jme, jak bych to řekl, už více nebo méně formálně schválila projekty, které by mohly být financovány právě díky eh, zárukám EFSI. A když se díval na tyto projekty, jakožto místo eh, za, zástupce ředitele EIB, to určitě dobře víte, já jsem tam tu adicionalitu nenašel. Jedná se spíše o partnerství s regionálními bankami nebo s místními bankami. Například eh, Credito Trentino nebo Bank v Německu a jedná se v podstatě o takové tradiční projekty, které vlastně mohou být poměrně snadno financovány eh, díky stávajícím projektům v EIB. Takže já bych rád znal váš názor ohledně hodnocení těchto projektů a jak, jakožto generální ředitel EFSI, budete saručovat tady to kritérium adicionality, které je velice důležité. Na základě těch prvních projektů EIB se zdá, že ta adicionalita chybí. Pan Vali. Já budu velice stručný, a se mohu pouze připojit k otázce ohledně transparentnosti, protože podle nás je to zásadní záležitost, vzhledem k tomu, že tento fond EFSI bude financovat rovněž velké hlavní do, projekty, velké práce, tak si myslím, že ten projekt transparentnosti a informací, informovanosti související s veřejnými zakázkami a výběrovými řízení je zásadní, takže chtěl bych vědět, zda jste ochoten maximálně spolupracovat, protože v některých případech jsme narazili na na problémy. Poměrně těžko jsme získávali tyto informace. A tím, kdybyste nám je předávali předem, tak bychom se tomuto mohli vyhnout, takže chtěli bychom mít záruky ještě nad rámec záruk, které jste uvedl ohledně transparentnosti informací. Děkuji. Za prvé, plně souhlasím, že adicionalita je jádrem celého postupu. A jak už jsem řekl, kromě stávajících produktů s vyšším rizikovým profilem a zmínil jsem, že to je skutečně základ. Abych vysvětlil, navíc byl jsem místo viceprezidentem EIB do srpna a potom jsem rezignoval, musel jsem rezignovat. A odstoupil jsem od rozhodování mnohem, mnohem dříve z hlediska mé kandidatury musel jsem se zříci rozhodování. Začátek celého procesu je v zájmu evropské ekonomiky a evropských občanů. Představte si načasování celého postupu. Vy jste dohodli 22. července znění nařízení a vy i komise jste nás požádali, tedy EIB, abychom zahájili ten proces ještě před s dokončením složení investičního výboru. Takže jsme v situaci, kdy projekty EIB, kde komise rozhoduje o validaci a zárukách, souhlasím s tím, že my jako EFSI musíme tyto produkty dále rozvinout. Například kapitál. Je to důležitý typ nových produktů. Sdílení rizika, i to je nový produkt. U EIF mikrofinancování je významné. Ano, to je začátek procesu, ale není to konec příběhu. Hodně to závisí například na síle vlastně vztahu s národními podpornými bankami. To dává nové možnosti. My jsme se do toho pustili, EIB začala na základě žádosti parlamentu a to není, to není prostě běžný postup, to je jisté. Pokud jde o transparentnost, jsem povinen se držet eh, nařízení. Tečka. Vy jste rozhodli o nařízení. Vy správně lidská rozhodujete a já jsem vázan právními požadavky. To je jediná věc, která se počítá. A eh, řídící, eh, výkonný ředitel musí odpovídat na otázky jak stojí psáno a není to jenom povinnost. Já jsem skutečně přesvědčen, že spolupráce s vámi, s parlamentem, je klíčovým prvkem naší úspěšnosti. Děkuji. A není za ENF. Nevidím tu kolegy z ENF, takže nyní vám můžeme dát slovo pro vaše závěrečné vystoupení. Na dvě minuty. Děkuji za velmi otevřenou a užitečnou debatu. Já vím, kde jsou tak klíčová spouštěcí místa, kde parlament má konkrétní specifický zájem, o které parlament měl zájem při vyjednávání. Vím, že parlament má konkrétní zájem o určitá. O tom vím. A já jsem jenom řekl, že my v rámci EFSI a vedení EFSI děláme maximum pro to, aby se z toho stal úspěšný projekt s vaší podporou. A není to jednosměrná komunikace. Komunikace je vždy obousměrná. A já jsem k tomu připraven a věřím v podporu Evropského parlamentu, aby EFSAI byl úspěchem v zájmu evropských občanů. Děkujeme mnohokrát za vaše slyšení a za vaše odpovědi. A nyní můžeme přejít k paní eh, a Předám slovo Žánovi. Děkuji, Roberto. Já nyní zvu paní Ilianu Canovu, aby nás k nám připojila za předsednickým stolem. Vaše jméno nám sdělil řídící výbor, kde kde jste tedy eh, měla, vykonávala funkci zástupkyně generálního ředitele. Máte nyní pět minut na to, abyste tedy pronesla svou úvodní řeč, takže se posaďte, prosím. Takže máte slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, členové výboru. Děkuji za to, že zde mohu být a že mohu s vámi hovořit. Je to pro mě tak trochu výzva vstoupit na místo pana Molterera a nechci opakovat skvělé věci, které zde zazněly. Za prvé, dovolte mi vyjádřit eh, hluboké uznání za dosavadní odvedenou práci při zřízení EFSAI. Já jsem ten proces bedlivě sledovala a skutečně ten objem práce, který byl vykonán, na mě udělal dojem. A zejména přispění Evropského parlamentu v tak krátké době. Takže skutečně zasloužíte si úctu. Je pro mě podstou být zde jako kandidátka na zástupkyni výkonného ředitele FSI. Já vás seznámím s mm, minulostí. Moje dlouhodobá kariéra byla věnována rozvojovému bankovnictví. Strávila jsem více než 12 let ve velmi podobné instituci, jako je EIB, která se jmenuje Evropská banka pro obnovu a rozvoj, kdy jsem se soustředila ve své snaze na financování, strukturaci projektů, které jsou jádrem nařízení EFSI. V nových členských státech, které jsou méně rozvinuté oproti jiným členským státům, také jsem financovala projekty s vysokou rizikovostí, což je také jádrem EFSI. Takže věřím, že moje zkušenosti doplní stávající kapacity EIB, aby tento projekt byl úspěchem do budoucnosti. A jak vidíte, z Sivíčka Měl jsem tu čest dvakrát pomoci vlastní zemi v krizové situaci jako místo předsedkyně vlády, pověřena evropskými strukturálními a investičními fondy a jejich řízením. A skrze mé zkušenosti v úřednické vládě jsem se vyrovnávala s výzvami ekonomik, které byly zasaženy krizí více než soukromý sektor, ekonomická volatilita, regulační nejistota a podobně. Takže vím ze své minulé zkušenosti a z úřednické vlády, že nástroj jako je EFSA skutečně dokáže znamenat rozdíl v Evropské unii, pouze pokud bude správně využit. A co tím myslím? Za prvé, záruka EFSA skutečně bude podporovat projekty které splňují kritéria adicionality podle nařízení a podpora projekty, které prokáží přidanou hodnotu evropskému růstu, konkurenceschopnosti a tvorbě pracovních míst. Budeme velmi pečliví, abychom neumožnili příliš mnoho územní a oborové koncentrace. A to je také jeden z vašich zájmů. A tady bych chtěla doplnit, že poražitá, abychom zajistili, že budeme mít projekty, které budou kvalitně připraveny, nejen v členských státech, které mají kapacity pro jejich rozvoj, ale také v členských státech, které potřebují další podporu, aby zpracovávali takto kvalitní projekty. Jak řekl pan Molterer, FC je součástí širšího evropského projektu a jeho úspěch bude velmi záviset na politickém vedení a vůli členských států a komise eh, provádět ty klíčové reformy, abychom dokázali zajistit rozvoj i soukromého sektoru. Jsme ve fázi, kde eh, musíme skutečně uvést plně do života EFSI, aby mohl plnit ty cíle, které jste mu stanovili. A jde o jmenování investičního výboru, ten proces běží a očekává se, že v následujících několika měsících osm členů investičního výboru budou tedy ve funkci. A řada operačních procesů a pokynů a, návod, a e, různých tedy pravidel se rozvíjejí podle a tady v EIB a operační oddělení EIFF jsou v první linii. Souhlasím s panem Molterem, že je třeba vynaložit snahu, abychom zvýšili povědomí soukromého sektoru o možnostech, které poskytuje EFSI. Abychom nejen mobilizovali kapitál ze soukromého sektoru, ale také zvýšili počet eh, společností ze soukromého sektoru, které budou prosazovat eh, a které se stanou promotory tohoto fondu. Pokud budu jmenována do funkce za, tedy zástupkyně výkonného ředitele, tak eh, budu zajišťovat eh, dialog s EIB, s Evropskou komisí a Evropským parlamentem ve své funkci. Děkuji, říká pan předseda a budu také koordinovat eh, interně s EIB, ale nyní vyslechnu vaše otázky. Děkuji, budete mít určitě ještě příležitost eh, podrobněji pohovořit jako odpovědi. Takže Jose Manuel Fernández má nyní slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo chtěl bych zde přivítat kandidátku a mohu, jí říct, mohu říci, že její životopis je skutečně velice působivý v mezinárodních finančních institucích a vedení eh, fond, finančních fondů. Parlament má samozřejmě určitou obavu, to znamená, že chceme mít synergii mezi strukturálními fondy a EFSI, synergii, která může být realizována například díky investičním platformám. Otázka, kterou chci položit, je taková. Jak chcete podporovat, využívat těchto synergií, aby se dosáhlo teritoriální rovnováhy v oblasti investic? Jak tedy využijete vašich zkušeností, abychom dosáhli tohoto cíle, toho cíle doplňkovosti, synergie mezi strukturálními fondy, investičními fondy a tímto Junckerovým plánem, tak jak vlastně ho, o něm hovoříme, to znamená fondu EFSI. Vážená paní, máte dvě a půl minuty na odpověď. Ne, protože pravodajové eh, dostanou okamžitě odpověď. Tak prosím. I do, um... Já pevně věřím, že tady je velký prostor pro komplementaritu, pro doplňkovost mezi fondem vsi a své zejména v těch zemích, kde je velká propast v investování takže eh, eh, FSI se pokusí ty potřeby pokrýt. Já si myslím, že je tady prostor pro komplementaritu půjde-li nejenom o kofinancování velkých projektů, které se dotýkají infrastruktury, ale bude se to týkat i malých projektů, eh, investičních platform, malých a středních podniků, kde je finanční ty, tyto fondy převezmou nejvíce rizikovou část a potom soukromý sektor doplní toto investování, takže to bude strušené financování z různých strojů. EFSI převezme eh, ty části, eh, které jsou nejvíce rizikové u těch investičních platform. Děkuji. Nyní má slovo pan Udo Bulman na dvě minuty. Welcome, uh, Madame Velice vás vítáme. Pracovala jste pro BDR eh, a někdy jste také spolupracovala eh, s institucemi, které eh, vlastně konkurovaly EIB, ale to není nutně překážkou, může to být také příležitost, abyste do toho vnesla čerstvé názory a návrhy když se podíváme na praktické postupy v EIB, jak vybírat, posuzovat a hodnotit projekty. A když se podíváme eh, na nové závazky a eh, nové povinnosti EFSI, v čem spočívá hlavní eh, rozdíl? Co chcete dělat jinak ohledně výběru projektů podle nového nařízení a jak interpretujete postupy z korportu podle tohoto nařízení a také co se týče politického mixu Eh, mixu projektů a geografického rozdělení projektu. Tady není jenom ten hub, ale je tu také příloha 2 nařízení umožnit řídícímu výboru, aby přizpůsobil projektový mix a aby uh, Eh, umožnil stanovení pokynů eh, ohledně geografického rozdělení. Za jakých podmínek byste řídícímu výboru doporučila, aby využil této možnosti? a učinil nový způsob výběru eh, mezi tedy geografickým rozdělení a rozdělení podle odvětví. Děkuji. Eh, za prvé máte naprostou pravdu. EIB bude stanovovat ten hlavní názor, aby bylo možné uplatňovat EFSI při investování do projektů s vyšším rizikem. Na základě mých diskuzí, tak se tohoto požadavku jsou naprosto vědomi, již přijali kroky, aby se přizpůsobili požadavkům nařízení. Já budu těsně spolupracovat s EIB a uplatním také své zkušenosti z předchozích eh, institucí, abychom mohli dát přednost těm projektům, které mají tedy profil vyššího rizika. Co se týče scoreboardu a všech těch eh, požadavků. Chtěla bych říci, že žijeme ve velice dynamickém prostředí. Nevylučovala bych možnost, jakmile to začne fungovat a až budeme vidět, jak se věci vyvíjejí, tak eh, dojde asi k přizpůsobení některých eh, pokynů, aby více vyhovovali stávajícím podmínkám na trhu. Když jsem jednala s řídícím výborem e IB, tak jsme se společně dohodli na tom, že k tomu budeme přistupovat velice e, flexibilně. Tři roky jsou dlouhá doba, přizpůsobíme se podmínkám na trhu. Děkuji. Děkuji a teď dám slovo stínovým zpravodajům, kteří budou klást otázky za frakce. Každý bude mít jednu a půl minuty, tedy každý stínový zpravodaj, takže dávám slovo Otmaru Karasovi nejprve. Paní, paní Canová, já říkám úplně otevřeně, že jsem rád, že vlastně vlastně přicházíte z, také z EIB a z Evropské komise, že vlastně máte také jiné zkušenosti z jiných oblastí, máte vlastně také vaše zkušenosti z Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Uh, potom také z Banky pro rozvoj infrastruktury a také z vlády. Ve vaší zemi žila jste v Londýně, v bývalé Jugoslávii, v Bulharsku a teď jste tady, takže kladu otázku, jaké průřezové eh, oblasti vidíte z této oblasti a jaké jsou důležité tedy ve vašich očích pro operativní práci EFSI. A druhá otázka zástupce generálního ředitele ta funkce není úplně přesně popsaná ve statutech, takže jak, kde, jak vidíte tedy rozdělení práce mezi generálního ředitele a zástupce generálního ředitele a kde vidíte tedy ve vaší práci vaše hlavní priority? Monsieur Pan Murasan. Děkuji. Paní Canova, Moje první otázka souvisí e, s poslední otázkou kolegy Karase, pokud je o vaši úlohu a odpovědnost a e, také předpokládáte, že budete mít od prvního dne vaši vlastní, e, vaše vlastní pravomoci, anebo zda si myslíte, že budou vaše pravomoci delegovány výkonným ředitelem. A jakou strategii, jaké priority máte na mysli, aby, abyste šířila informace o EFSI a jak se budete snažit následně lákat potenciální investory, kteří by vstoupili do FC. Děkuji. Paní Canova, prosím. Děkuji mnohokrát. Odpovím na otázku pana Karase. Zkušenost, kterou jsem nazbírala během mé práce bankéřky, je relevantní pro to, co je jádrem EFSI, tedy financování projektů, které mají vysokou přidanou hodnotu pro ekonomický rozvoj těch zemí, ve kterých jsem působila. Rozvoj města, energetická účinnost, infrastruktura, energetika. Velmi často jsem prosazovala novátorštější řešení, která se často podob, podobají struktuře EFSAI. A také jsem mobilizovala veřejné zdroje, na základě nichž bylo možné přilákat financování ze soukromého sektoru nebo zdroje financí od dalších fondů a bank. A zacílila jsem na odvětví, kde selhává trh, takže v té potenciálně nové funkci bych skutečně mohla přinést eh, nazbíranou zkušenost eh, za ta léta a přispět k úspěchu EFSAI. A jak bylo řečeno, také jsem financovala projekty, které mají mnohem rizikovější profil než e, v současnosti většinově financuje EIB. Takže bych se velmi ráda podělila o své zkušenosti s výborem pro řízení rizika EIB a také bych řešila tady ta pravidla pro riziko která existují. Já jsem se sešla poprvé s panem Bolterem včera, takže třeba si eh, vlastně rozdělit pravomoci a jednat o tom, ale bylo řečeno, že výkonný ředitel je ministr zahraničí a zástupce výkonného ředitele je ministr vnitra. Eh, bude třeba maximálně zajistit koordina- vnitřní koordinaci mezi operativními týmy EIB, které jsou v čele EFSI a s řídícími orgány EFSI, kde máme řídící výbor, kde máme investiční výbor. A to budou mé priority číslo jedna, abychom skutečně plynule fungovali s těmito dvěma orgány. A druhou prioritou bude co možná e, nejdříve začít pracovat s národními podpůrnými bankami, musíme najít e, modus operandi, aby byly co nejrychleji zapojeny a to víceméně odpovídá na vaši otázku. To jsou důležité aspekty a my skutečně eh, se učíme po cestě. Děkuji za SAD Eder Gardia Zabal. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní Canová, ve výboru pro rozpočet, ale také v celém Evropském parlamentu, jedna z hlavních obav, kterou jsme měli, nebo také z hlavních kritik, kterou jsme vyjádřili těmto fondům, je, že vlastně eh, považujeme 8 miliard euro, které vlastně určitým způsobem eh, se převedou do EFSI, jak tedy bude zaručeno, že se nebude jednat o pouhý převod, ale že se bude jednat o jiný typ projektů, projekty, které by nikdy nemohly vzniknout a být financovány bez EFSI, jak se zaručí ta doplňkovost a jak se zejména zaručí, že ta kritéria sociální a teritoriální eh, soudržnosti budou těmi kritérii, které budou ovlivňovat rozhodnutí, že budou financovány některé projekty protože to se týká také zeměpisného rozdělení, ale také vlastně odvětvového rozdělení. Evropský parlament uvedl, jaké jsou prioritní sektory, do kterým které by měly být financovány z tohoto fondu. Jak tedy podle vás bude možno zaručit úspěch tohoto fondu při financování určitých odvětví, například energetická účinnost je jeden z hlavních požadavků tohoto parlamentu. Co by mohlo být eh, tím úspěchem nebo tou úspěšnou záležitostí v oblasti energetické účinnosti? Vím, že už jste pracovala v této oblasti. Co fond přinese do tohoto odvětví a do jiných odvětví? Děkuji, Eliza Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že Moje první otázka by byla snažit se eh, o podrobnější přístup k některým projektům a jsme svědomi toho, že některé projekty jsou takzvaně ve skladu EIB, kde hrozí určité riziko a které pramení z kapitálu, který je mimo Evropskou unii. Jak byste řešila ten to proces nebo podobné otázky, kdy vlastně nemáte eh, plnou schodu s nařízením. Budete s tím bojovat, anebo budete široce svůj mandát vykládat. Za druhé, z vaší zkušenosti, a ta, zkušenost je pozitivní, ale vy jste se zejména zabývala eh, novými členskými státy, východními zeměmi. Do jaké míry znáte ekonomickou a investiční situaci v eurozóně a v členských státech eurozóny a v dalších oblastech Evropy, kde stále řešíme obrovský pokles, obrovskou krizi a jedna drobnost není stejné podporovat konvergenci a bránit přílišné koncentraci investic do určité země. Jaké s tím máte zkušenosti? A nakonec co je z vašeho očekávání rozdíl mezi těmito projekty a vaší minulou zkušeností v rámci eh, bank, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a toho, co víte o EIB. Děkuji. Za prvé, eh, adicionalita. Já bych eh, k tomu přistupovala vlastně ze dvou úhlů. Za prvé, užej eh, spolupracovat s národními podpornými bankami, to je velmi důležité. A potom tu máme scoreboard. A scoreboard má jasné parametry o přidané hodnotě každého projektu. Když budeme vyhodnocovat projekty, tak se budu přísně držet eh, scoreboardu a nařízení. A jeden přístup, který by mohl zefektivnit celý proces, je, že my jako řídící orgán EFSI se budeme navazovat kontakt mnohem dříve s operačním oddělením, s projektovým oddělením EIB a, a věříme, že prostě ten projekt nakonec bude financován podle nařízení. Aby byl fond úspěšný, je velmi důležité, rozvinout eh, skutečně eh, rozvinout systém přípravy projektu už nyní. Řada zemí navrhla projekty a jsem si také vědomá, že řada z těchto projektů nejsou dobře rozvinuty, nejsou vhodné pro financování z EFSI, takže musíme eh, se společně snažit o to, abychom měli soubor způsobilých projektů s vysokou přidanou hodnotou pro evropskou ekonomiku. Co se týče projektů, a jak jste řekla, různých eh, zahraničních zdrojů kapitálu, tak budeme hodnotit ty projekty případ od případu a nemyslím si, že budeme mít nějaký jednotný přístup a já vám dám víc informací, až se seznámím s, se skutečnými případy e, sporných projektů, ať mohu to říct snad takto. Můžeme očekávat že ty projekty nepřijmete a necháte je v tom skladu projektů, nebo na to nedokážu odpovědět. Je to příliš obecné a aniž bych věděla, a já budu vycházet ze svých zkušeností a rozhodnu, a také je to rozhodnutí investičního výboru, který nakonec se rozhodne. A budeme úzce spolupracovat a budeme se snažit e, ověřovat zda je možné ten projekt přijmout nebo ne. Jsem si vědoma výzev, které představují rozvinutější e, evropské země, a kterým čelí. A ta situace, kdy země upadne do krize, je obtížná a není možné to řešit běžně prostředky. A proto si myslím, že EFSI je přiměřeným řešením pro řešení těchto nedostatků. Existuje propast v investicích. Děkuji, říká pan předseda. Pan předseda je velmi přísný. Omlouvám se za skupinu ICR. Kejš, Windows. Budu velice stručná, abychom měli trochu času více času. Děkuji za úvodní vystoupení a moje dnešní otázka je eh, v souladu se záměrem posuzovat ve eh, své eh, funkci. Jak zajistíte, že se výběr investic bude odehrávat v rámci stanoveného rozsahu? Můžete nám vysvětlit, jak můžete zajistit, aby investiční výbor splňoval svůj eh, mandát a máte důvěru, že se vám podaří tento osmičlený výbor řídit. Koordinovala jste někdy takový expertní panel tímto způsobem? Děkuji. Někdo další z EKR si chce vzít slovo? Ne, takže řekli jste všechno za ECR, takže prosím, paní Canová. Well, the answer is yes. Odpověď zní ano. Ano, mám rozsáhlé zkušenosti s řízením skupiny uh, expertů, kteří posuzovali projekty. Já jsem e, řídila komplexní projektové týmy a na jedné straně e, rozvíjeli a definovali ty projekty pro investiční výbor e, Fond pro západní Balkán. Byla jsem členem investičního výboru, jsem si vědoma té dynamičnosti a své funkce Eh, jistě ředitel bude předsedou investičního výboru, ale pokud budu zvolena, tak jsem přesvědčena, že splním své povinnosti. Co se týče projektu, tak jsem řekla, opravdu eh, rozhoduje investiční výbor. Já mohu působit jenom velice otevřeně a sdělovat, eh, jakým dojmem na mě ty projekty působí a diskutovat s nimi o tom, zda jsou splňovány požadavky scoreboardu, ale rozhodnutí činí investiční výbor, není to zástupkyně ředitele. Děkuji za skupinu ALDE, pan Depre. To nejsem já, který budu hovořit, ale je to můj kolega, ano, takže je to sdílení. Já vám velice děkuji za úvod. Mám dvě specifické otázky. Fond EFSI byl eh, vytvořen, aby se využilo soukromého kapitálu. Eh, vaše banka je také jasná a my chceme tedy sledovat strategii eh, získat soukromý kapitál. A ta otázka je i na pana Moltrera. Vy máte zkušenosti s veřejnými prostředky, ale chcete investovat Eh, eh, rizikovější věci, chcete eh, usilovat o malé a střední podniky, o inovace, rizikový kapitál. Když se podíváme na váš životopis, jak to budete zvládat, jak chcete zajistit, aby ta investiční část, kterou řídí také investiční fond, nejenom EIB, bude alokována opravdu tam, kde bude největší přidaná hodnota pro evropskou ekonomiku, největší návratnost. Nehovoříme jenom o veřejných investicích, ale hovoříme také o získání soukromého kapitálu pro malé a střední podniky. Silvi Gulár, děkuji pane předsedo. Nejprve jsem velmi ráda, že jste tady, protože myslím, že fond, který bude investovat do budoucnosti, bude lépe řízen, pokud vlastně bude zachován princip parity, ale samozřejmě musí zde být také kompetence. Já bych se soustředila ve své otázce na jeden bod. Je to lidský kapitál, který je možná jedna z oblastí, kde je nejobtížnější investovat a je také nejvíce naléhavé investovat do této oblasti, zejména vzhledem k situaci v některých svých zemí, i v naš, mé zemi tedy, kde mnoho mladých lidí nenachází pracovní místa. Jak tedy eh, hodláte přistoupit konkrétně k investicím do lidského kapitálu? Děkuji. Musím, můžete odpovědět, paní Canova? Vous avez la parole pour répondre. Prosím slovo na odpověď. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Za prvé, co se týče rizikového kapitálu, máte naprostou pravdu. Já jsem to řekla i v úvodu. Eh, potřebujeme eh, zajistit, aby soukromý sektor eh, měl více příležitostí pro kofinancování na podporu projektu a máte naprostou pravdu, že je tu velká poptávka po rizikových investicích, rizikovém kapitálu pro investice, rozvoj malých středně velkých podniků, podniků, které se zabývají technologiemi a tak dále. Já mám opravdu velkou důvěru a za posledních 15 let velice dobře řídili Eh, tyto otázky začaly Kosme, Inofin a celou řadu dalších iniciativ a já opravdu doufám, že se využije stávající eh, infrastruktura a přijde k tomu ještě další kapitál prostřednictvím EFSI a to pomůže tu propast v investicích pokrýt a zejména s vysokým rizikem, které je zapotřebí při investování. EIB musí vyvinout extra úsilí úsilí, aby se No jistě kapitál je vždy rizikový, ale aby to byly přímé kapitálové investice a tento nový vývoj již započal, pokud vím, vyžádá si určitou dobu, ale za několik měsíců tu bude rámec, který umožní i přímé kapitálové investice do společností, do podniků. Máte naprostou pravdu, když hovoříte o potřebě investovat do lidského kapitálu, kapitálu a je to skvělé, že vzdělávání a mikrofinancování jsou jedním z způsobilých odvětví eh, v rámci FSI. Sice mi ještě není jasné, zda tu je dostatečná poptávka po takovýchto projektech, které již byly započaty eh, bude třeba se snažit, abychom zahajovali projekty i v této oblasti prostřednictvím poradního hubu. Děkuji, teď dávám slovo paní Miriada ze skupiny GUE. Budu velice stručná. Chtěla bych se dosvědět, jak chcete přistupovat k těm členským státům, které eh, nerozvíjí rychle bankovní sektor, jak chcete eh, zpřístit přístup pro malé a střední a střední podniky a také jakou roli eh, spatřujete pro veřejné banky, když některé členské státy nemají ještě dostatečný vývoj v této oblasti. Pan Demasi. Nicanová jste řekla, že budete hodnotit ty projekty jednotlivě a máme tu určité dopady Fondu pro investování do energetiky s velkým globálním dosahem. A tady byl tedy ten systém skladování, ale e, globálně je možné, že se rizika, některá rizika přesunou na evropské daňové poplatníky. Chcete to posuzovat případ od případu, tak bych chtěl e, vidět, jak byste se vy zachovala při takovémto rozhodování. Paní Canova. Nejsem si vědoma toho projektu, o kterém hovoříte, ale v zásadě si záruky mají pokrývat jenom ta rizika, která jsou zpěta s projekty v členských státech EU si nemá pokrývat rizika pocházející z jiných trhů nebo z oblasti mimo EU, tedy v tomto ohledu by bych eh, nevycházela z toho, že ta záruka bude pokrývat rizika mimo EU. Možná bude přeshraniční spolupráce, jistě, to jsem si vědoma, ale přesto se domnívám, že když se podíváme na přeshraniční projekty, tak eh, je třeba posuzovat jejich přidanou hodnotu pro evropský hospodářský e, růst a tak dále a tak dále. My ještě neznáme specifické rysy projektu, ale já bych nedovolila, aby rizika EFSI nějak pokrývala rizika, která budou pocházet z geografických oblastí mimo EU. E, jistě při e, přeshraničních projektech to musíme zohlednit. A já se musím zeptat ještě jednou, já jsem nerozuměla vaší otázce. Specificky hovořím o severním Irsku, že my nemáme systém veřejných bank, takže malé a střední podniky e, nemohou mít k ním přístup. Chtěla bych vědět, jak chcete zajistit dostupnost mikrofinancování pro malé a střední podniky a také sociální financování. Tady jsou velmi různé systémy oproti Německu nebo dalším zemím. V takovýchto e, případech Eh, nevím. Já si myslím, že tu máme jasné řešení. Využijeme stávající systémy eh, záruky pro mikro úvěry, eh, využijeme prostředníků, poskytneme jim likviditu, aby mohli investovat do malých středních podniků, do mikrofinancování. Vlastně není nutné, aby ve státě byla nějaká veřejná banka, aby to umožnilo eh, financování malých a středních podniků. Tady jsou eh, jiné cesty přes eh, soukromé banky a ne každá veřejná banka eh, funguje eh, dobře aby mohla spolupracovat s EFSI, takže musíme posuzovat ty, ty veřejné banky. Nyní za zelené má slovo pan Maragal. Děkuji, pane předsedo. Paní Canová, Slyšeli, vyslechli jsme zde pana Mortera, který hovořil o určitých opatř, který o, zajišťuje určitou kontinuitu toho konceptu EIB a tedy, který vlastně představuje menší riziko z hlediska kontinuity. A vy, jste, vy zde zastupujete možná něco nového, nový vzduch v rámci EFSI, to, čeho byste chtěla dosáhnout. Je to ambiciozní cíl, doufám, že budete eh, na něm také pracovat. Adicionalita a požadavky, které s tím souvisejí, například zapojení některých regionálních bank do financování některých projektů. Takže paní Canová, jakou záruku nám můžete nabídnout, abychom nečelili situacím, že projekty budou špatně vybírané, špatně řízené, a v konečné fázi to zaplatí občané. Jak je na tom projekt Castor například a mohla byste se ve vaší práci zavázat k tomu, aby investice, které nebudou v souladu s cíly Evropy 2020, například jaderné aspekty, aby byly vyloučeny z projektů financovaných ESPY a jak zajistíte projekty v oblasti eh, energetické účinnosti a další a obecněji, jak budete působit a jednat tak, aby EFSI posilo, snižovala ty stávající nerovnosti mezi evropskými zeměmi a regiony. Jinými slovy, jak budete zaručovat, že EFSI nebude pouze nový finanční nástroj nebo pouze rozšíření eh, kapitálu pro EIB, ale že skutečně bude zajišťovat inteligentní, udržitelný růst s možností nastolení eh, teritoriální rovnováhy v Evropské unii. Nyní dávám slovo Basovi Eckhoff mohou to. Eh, thank you. Děkuji. Dvě otázky o scoreboardu. Vy jste zmínila několikrát scoreboard také, takže dvě otázky k tomu. Za prvé, když se podíváte na přílohu, je uvedeno, že scoreboard je používán na, jako nástroj pro investiční výbor pro vytvoření priorit u záruk EU. Ale v současnosti je tam jenom vyhodnocení zlých pilířů. Jak využijete tu ten scoreboard, abyste skutečně vytvořila priority mezi jednotlivými návrhy projektů. Tady mě zajímalo, jak budete ty priority členit. A ještě ke scoreboardu. Zajišťuje nezávislé a transparentní vyhodnocení potenciální a skuteč, potenciálně skutečného využití záruk EU jak zajistíte transparentnost u toho využití? Jak přesvědčíte výbor Ekon, až budeme chtít vědět konkrétně, jak se využívá scoreboard pro návrhy projektu a jak vyplníte tu transparentnost, která je v současném nařízení explicitně zmíněna. Děkuji, paní Canova. Vidím, že vkládáte velké naděje v to, že všechno bude splněno a naplněno. Já se budu snažit eh, dostat vaší důvěře. Existuje platné nařízení, ale nemám nevybranou, než se držet toho, co je v nařízení. A když uvádíte, jak zamezit eh, výběru nesprávných projektů, tak eh, z mého hlediska skutečně se musíme zapojit brzy do činnosti operačního týmu, a je třeba, aby byly uplatněna, uplatněna podpora. Ta uplatněná podpora pro záruky byly skutečně podle nařízení, tak je to v nařízení uvedeno. A výsledková tabule, ty ukazatele, budou součástí vlastně eh, základních informací o projektu, který bude předložen investičnímu výboru. A tam bude jasně uvedeno, na základě čeho byl projekt vybrán a na základě čeho byl ten projekt předložen ke schválení investičního výboru. A budu tedy se dotazovat na, to, na ty důvody a chci získat jistotu, že skutečně budou existovat pádné argumenty, které mě přesvědčí a které přesvědčí investiční výbor, že se jedná o správný projekt. Co se týče výsledkové tabule neboli tedy scoreboardu, tak existují čtyři pilíře a vnímám, že u každého pilíře existují příslušné ukazatele a je důležité, abychom my i parlament sdíleli názor na tom, jaká má být váha jednotlivých pilířů a, a co je tedy důležité. A jakmile budou projekty existovat a bude existovat databáze dostupných projektů, tak budeme mít povinnost vás včas informovat. A já budu také přístupná, pokud budete mít otázky, tak mě můžete zavolat. A uvidíme, jakým způsobem to tedy skutečně funguje. Zajistíme, aby scoreboard odrážel a byl skutečně vhodným nástrojem pro rozhodování investičního výboru a aby tam byly ty informace, které vy si přejete tam mít. A také budeme zjišťovat, zda jsme dostatečně u kritérií, jako je mobilizace soukromého kapitálu, adicionalita, přidaná hodnota a další, zda jsme dostatečně zohlednili. Děkuji nyní za skupinu EFDD Marko Zany. Ano, děkuji. Měl bych otázku ohledně potenciální role EFSI. Víme, že dnes v Evropě mnoho podniku neinvestují, protože nemají dostatečnou likviditu nebo prostředku, ale také, pro, ale také prostě proto, že není poptávka. A to je velký problém, na který dnes narážíme v Evropě a který vysvětluje slabiny investování do podniku. Takže moje otázka podle vás, jak může EFSI jednat aby stimuloval nikoliv nabídku, ale poptávku. A potom bych rád znal vaše stanovisko, jaké budou, jaká budou ta makroodvětví, která díky eh, investicím, financování díky EFSI by mohla eh, působit efektivněji ve prospěch poptávky. A druhá otázka velice stručně. V případě, že budete potvrzena ve vaší funkci zástupkyně eh, generálního ředitele EFSI, tak jakým způsobem budete řešit eventuální problémy soukromých investic do základních pro ty základní služby a někdy tedy privatizace může vést k vyloučení určité části populace, kteří, které, kteří potom nemohou využívat této, z těchto služeb. Mám na mysli například vzdělání pan Markomany. Děkuji, pane, prezident, pane předsedo. Já budu také velmi stručný. Když chceme podporovat udržitelný růst a zejména vytvářet pracovní místa, tak je důležité do projektu zapojovat maximum malých a středních podniků, spíše než velké podniky. Rád bych tedy věděl, zda jsou zda souhlasíte s tímto tvrzením a jakým způsobem se dá zaručit, že mnoho eh, malých a středních podniků bude mít přístup k Junkrově plánu, protože politicky je hodně, kteří a potom další bod důležitý pro mé hodnocení je otázka související s projektem Gastor. Podle vás je to investice, která může být pokryta eh, s garancí EFSI nebo nikoliv? Prosím, paní Canova, můžete odpovědět. In terms of um, SM, uh, in terms of SME, okay, let's start with the first question. Um... Začnu první otázkou. Já bych lehce nesouhlasila, že tu likvidita je. Mnohé studie ukázaly, že je to spíše chuť investorů investovat a já s tím musím souhlasit. Také jsem to pozorovala eh, při svých zkušenostech v bance. To znamená, že je třeba se podívat na investiční kapacity a eh, na sdílení rizik, dejme tomu s bankami, které budou ochotny půjčovat malým a středním podnikům a EFSI eh, to bude, eh, za to bude ručit. Také bychom mohli zajistit eh, určitá rizika, která by dovolila velkému soukromému sektoru, aby se zapojila, investoval do projektů. Myslím, že to velice pokrývá otázku malých a středních podniků. Máte naprosto uh, pravdu. V dobře rozvinutých ekonomikách malé a střední podniky zajišťují eh, nejvíce pracovních příležitostí v zemi. A problém, a problém malých a středních podniků spočívá v nedostatečných nedostatečných možnostech financování. Banky požadují příliš eh, velké záruky nebo příliš velkou cenu za úvěry. Takže eh, když to jsou produkty, které znamenají sdílení rizik a potom rizikový Eh, kapitál pro rostoucí podniky eh, budou hrát důležitou roli pro rozvoj malých a středních podniků, aby tyto podniky nadále poskytovaly občanům více pracovních příležitostí eh, co se týče povolení investice do skladování plynu. Já se domnívám, že v úvahu při padá každý projekt, pokud bude eh, splňovat kritéria jako přidaná hodnota, přínos k energetické eh, účinnosti, k rozvoji infrastruktury a tak dále. Děkuji za skupinu ENF. Pan Zoltek nebo pan Mono. Teď jsme tedy u konce. Máte dvě eh, minuty na závěrečná slova. Já vám eh, velice děkuji, že jste si našli čas na rozhovor eh, se mnou během tohoto večera. Kvalita vašich otázek a celé diskuse na mě velice zapůsobila. Pokud získám toto místo, budu se těšit na budoucí spolupráci Budu doufat, že budeme společně spolupracovat s Evropským parlamentem i s ostatními zúčastněnými stranami během eh, tří let a že EFSI bude úspěšný. Snadné to nebude, ale myslím, že to zvládneme eh, společným úsilím. Eh, je už poměrně pozdě, takže děkuji, můžete si dát drink nebo večeři. Ainsi donc, nous avons... Děkuji. Takže jsme ukončili slyšení. Nyní přerušíme na pět minut. Takže přerušíme na deset minut a vyzvu uchazeče a pozorovatele, aby opustili tento sál. Vrátí se za chvíli, protože hlasování bude veřejné. Hlasujeme, je to tedy zkušební hlasování. Prezident. Secret vote, roll call. Yeah, yeah. Okay. Present. Uh, uh, you.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 Nemám sebou hlasovací kartu, mohu tedy zvedat tu ruku. Já, já to udržím v tajnosti. But, uh, sorry. Okay. Dobře. Chápu. Má to být velmi krátká výměna názorů. Má to být pouze za účasti členů, bude to normální postup, takže musíme požádat, aby zde zůstali pouze členové. Spravodajové mohou vystoupit jenom krátce, minutu, dvě minuty. Pokud je tady někdo, kdo tu být nemá